A e, proto nyní dávám slovo paní Ford, která je zatím zpravodajkou této zprávy a posléze budeme o této zprávě, o tomto návrhu diskutovat. Prosím, máte slovo, paní Ford. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Chci vám dát aktuální informace o této situaci. Já musím říct, že jsem velice frustrovaná, protože žádný člen výboru životního prostředí se, za, se na mě zatím neobrátil. Já jsem včera dostala eh, seznam stínových zpravodajů, ale já doufám, že se na mě někdo obrátí a budeme v této otázce spolupracovat. Tato otázka je velice důležitá. Oni měli také různé pravomoce k různých eh, částech legislativy týkající se především zárok a odpovědnosti, ale oni samozřejmě musí nést odpovědnost za legislativu, eh, která pod ně spadá. Já jsem všechny členy pozvala na neformální slyšení, které se konalo v úterý a já děkuji těm členům tohoto výboru, kteří na toto slyšení přišli. Také tam byl jeden stínový zpravodaj výboru pro životního prostředí. Ale já si myslím, že se musíme posunout dopředu, ale já si myslím, že na této zprávě by se neměli podívat, podílet jenom členové výboru pro životní prostředí, ale všichni členové parlamentu. Je to velice důležité téma. Za prvé se zabýváme bezpečností ropy a zemního plynu a e, co vlastně vyvolalo zpracování této zprávy, je e, katastrofa v Mexickém zálivu. A tady se říká, já musím říci, že eh, na Deepwater Horizon došlo k velkému selhání personálnímu a také také došlo k selhání příslušných postupů a byl tam arrogantní přístup k bezpečnosti ze strany regulátorů, eh, provozovatelů a také líného legis, líné legislativy. A v, un, v úterý jsme si řekli, že tady existuje možnost, jak pro průmyslové odvětví, tak pro e, provozovatele a také pro legislativce zabránit další takovéto katastrofě. katastrofě a já jsem se začala zabývat tímto, e, proto také otázkou Severního moře. A zde, zabý, e, zde nabízím e, a navrhuji bezpečný postup. Kdyby se takto postupovalo jako v Severním moře, tak by k tragédii nedos, nedošlo. Když si vezmete legislativní systém, který dnes funguje a propojíte ho, s velice eh, zkušeným regulátorem, pak bychom měli být chráněni. Proto já také navrhuji, aby osvědčená praxe existující v některých členských státech by měla být rozšířena na další členské státy. A já také tady hovořím o nezávislých revizích v průběhu vrtání a čerpání. Toto funguje v určitých členských státech, některých ne, a proto toto je osvědčená praxe, kterou bychom měli převzít. V úterý odpoledne jsem byla pozvána do komise, abych se sešla s forem pro vrty v Severním moři. A to to fórum také zahrnuje e, určité zástupce ze Středozemního moře. Byli tam zástupci Itálie, Francie a my jsme doporučili také v návrhu zprávě, že sdílení informací mezi regulátory by mělo vést k tomu, že by měl vzniknout opravdu, by měla vzniknout dobrá výměna zkušeností a osvědčených praxí nejenom v oblasti Severního moře, ale také v oblasti Středozemního moře v současné době se nyní na zprávě eh, pracuje a posune se dopředu. První zásadní prioritou musí být prevence katastrofy. Jsou tady dvě slova, které mne znepokojí eh, v dopise od konference eh, předsedů výborů Toto je záležitost týkající se e, evropského nebo mechanismu Evropské unie civilní obrany, že právě tento systém by měl být posílen. Prevenční mechanismus také se musí zabývat potom schopností reakce, ale nemůže se zabývat prevencí katastrofy. A jestliže si představíme, že se když by se přesunula, když si představíme, že by se přesunula odpovědnost na evropský orgán, že by to zabránilo katastrofě, tak to si myslím, že samozřejmě nelze. Je to, že chceme zabránit katastrofě, to vyžaduje opravdu komplexní přístup a musí se chovat zodpovědně všichni. To znamená provozovatele i legislativci, ale nelze pouze přenést odpovědnost na evropský orgán a tak zabránit katastrofě, to je absolutně nemožné. A samozřejmě musíme také e, zlepšit e, možnost reakce. možnost reakce na katastrofu. Takže já doufám, že doufám, že budou zde eh, vybudována příslušná reakční zařízení v Severním moři a potom také ve eh, Středozemním moři. A máme tady také práci pro EMSu, což je Evropská bezpečnostní eh, organizace, která by měla sehrávat zvětší roli při rozšíření ropných skrven na moři. Já jsem si EMSu také vyslechla v úterý. Oni hovořili o tom, že když budou mít, když budou mít větší zodpovědnost, pak také potřebují větší kapacity, ale je tady schoda na více koordinovaném přístupu, tak aby se zabezpečilo eh, to, aby reakce na případnou katastrofu byla velice rychlá. To, co jsme si také v úterý vyslechli, bylo to, že kdyby došlo e, například k úniku na uzavřeném moři, například ve středozemním moři nebo ve Černém moři, pak to povede opravdu k dalekosáhlým důsledkům a proto je třeba reagovat mimořádně rychle a také vidíte, že, lze, že je zde také možnost úniku mimo evropské, moře, mimo evropské vody. To znamená například, že by to bylo ve vodách severní Afriky. Další oblast, kde došlo k větší schodě, je sdílení informací. A já ve zprávě hovořím o tom, že bezpečnost není pouze jednostraná. Je třeba si vyměňovat informace, ale často provozovatelé si vyměňují informace pouze s národními orgány a ne s mezinárodními orgány. Často si vyměňují informace pouze s OGP. A je třeba také zabezpečit, aby jednotliví provozovatelé e, spolu hovořili opravdu v reálném čase. Pokud se týče odpovědnosti, Výbor pro životní prostředí se touto záležitostí v minulosti zabýval. Tady se také například uh, Eh, jsou zmíněny další směrnice, jako například směrnice o odpadu. A je třeba všechny tyto pravidla a předpisy propojit tak, abychom měli komplexní mozaiku. Takže, jak jsem řekla, je třeba, abychom měli bezpečnostní režim založený na osvědčené praxi, který se bude neustále zdokonalovat. Je třeba také zabezpečit sdílení informací prostřednictvím regulátoru, tak aby regulátoři mohli vycházet z osvědčené praxe. Je třeba zabezpečit, abychom měli nejlepší zařízení na prevenci katastrofy, eh, tak, aby pokud by k katastrofě došlo, aby se dále nešířila, aby byla zastavena. A další prioritou je opravdu sdílení a výměna informací. Já vím, že tady bude předloženo hodně pozňovacích návrhů, za které již nyní kolegům děkuji. Myslím, že Eh, pan Skina musí na letiště, takže možná by se mohl vyjádřit. Ano, děkuji za tuto pomoc. Kolega Skinner dostane slovo, také se jako první hlásil, takže je to jasné. Já za tolik nespěchám, ale děkuji vám za to, že jste mi nyní dali slovo. Také děkuji zpravodajce a také stínovým zpravodajům za těžnou spolupráci, která byla velice užitečná. Já jsem se také zúčastnil slyšení v úterý a já se společně s paní Ford domlívám, že tady jsme se dozvěděli hodně užitečných informací a také víme, že jsme se eh, poučili z katastrofy v Mexickém zálivu a nesmíme však skládat ruce v klín a nesmíme neustále se spoléhat pouze na průmysl, protože průmyslové odpady po, průmyslové odvětví nereaguje vždy adekvátně. A my musíme také zabezpečit eh, samozřejmě bezpečnost, eh, protože se jedná o moře, což je důležité životní prostředí. A potom je to tak také eh, takové, že eh, musíme hovořit s příslušnými provozovateli, protože oni často nedbají na bezpečnost tak, jak mají. A toto jsme diskutovali v úterý a zde mus, eh, diskutovali jsme také například o tom, že příslušnou odpovědnost musí mít místní orgány, ale často se odehrávají vrty na širokém moři, takže to není okamžitě viditelné nebezpečné. Například eh, v Severním moři jsou nejhlubší vrty a je tam opravdu nejhorší počasí. Takže eh, tady musíme se o to velice starat, ale samozřejmě i ve středozemní moři tomu musíme dávat pozornost a je třeba také, aby po celé Evropské unie spolupříslušné orgány e, spolupracovaly, ale vypadá to, že se spíše přou. My jsme také viděli, že určité politiky se nyní začínají spíše rozcházet. Takže já hodlám také předložit pozňovací návrhy, ale potom je tady ještě další věc, kterou se budeme zabývat. To je například otázka poklopu, jestliže by došlo k úniku. A například my jsme viděli například tuto strašnou situaci v Mexickém zálivu, protože jsme tady čekali dlouho na výrobu poklopu, na to, než bude spuštěn den. Myslím si, že to všechno trvalo aspoň dva měsíce. Mnoho lidí v Evropě by nechtělo čekat ani dva dny na eh, tento poklop, ale takhle nám bylo řečeno, že logistika takovéto věci by trvala 9 až 30 dní. A my musíme zabezpečit, aby to tak dlouho netrvalo. Je, je třeba také ukázat, proč by to tak mělo dlouho trvat. Tady neexistuje univerzální poklop, tady existuje pouze jeden poklop na jeden určitý typ vrtu a proto musíme zabezpečit, aby průmysl byl plně připraven a také, aby měli e, příslušné vybavení na zastavení úniku. A proto je třeba pod e, proto je potřeba vyrobit příslušné zařízení. A e, musíme také řešit eh, všechny problémy společně. Musí na nich pracovat regulátoři i výrobci, tedy provozovatelé. Ale tady nejsou žádné překrývající eh, Eh, předpisy. Je třeba také, aby byly vydány předpisy, které, eh, byly, které by nebyly kontroverzní a eh, také se nesmíme spokojit s tím jediným minimálním jmenovatelem. My musíme podpořit spolupráci v této oblasti a nesmíme, aby to vedlo k dalšímu snižování odpovědnosti. EMSA tady sehrává svou roli, ale také ve vede k dalším výdajům ze strany členských států, ale jestli využíváme evropské agentury, pak jsou do toho zapojeny i neevropské státy. A když si představíme, jak může znečištění putovat eh, podél pobřeží, pak bychom opravdu um, měli veškeré prevenční akce financovat. Já předložím určité pozměňovací návrhy a já se těším také na další spolupráci s Provodek. Děkuji vám, paní Cavalio. Thank you very much, President. Uh, I would like to start... Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat paní Ford za dobrou zprávu a také za inkluzivní práci, jak zapojila veškeré zpravodaje. Já mám několik poznámek k této zprávě a já jsem o těchto návrzích již se zpravodajkou a se stínovými zpravodaji diskutovala. My tady hovoříme především o ropě, ale měli bychom hovořit také o zemním plynu. Za druhé, zpráva se zaměřuje především na roli členských států. Evropská unie tady chybí, tedy evropská úroveň tady chybí. A když dochází k velkým katastrofám, tak neexistují žádné hranice a proto potřebujeme koordinaci a evropské úrovni. A ve evropská úroveň musí sehrávat důležitou roli, to znamená Evropská komise a také Evropská agentura. Potřebujeme také výměnu nejlepší osvědčené praxe a potřebujeme transparentnost a informace na evropské úrovni. A na závěr chci říci, že bychom se měli podívat na příklad leteckého průmyslu. A e, to by byl dobrý příklad, jak spolupracovat na evropské úrovni. E, Evr... E, protože letecký průmysl velice dobře koordinuje svou činnost v rámci Evropy a proto bychom se z tohoto dobrého příkladu měli poučit. Za třetí, zpráva také zdůrazňuje roli příslušného průmyslového odvětví. Ve většině oblastí také podporujeme roli průmysl, ale pokud se týče regulace, pokud se týče stanovení kritérií standardu a koordinace, tak to by měly dělat členské státy a Evropská komise na evropské úrovni. Průmysl musí nést primární zodpovědnost za otázku odpovědnosti a také za financování, ale bezpečnost a koordinace v reakci na katastrofu by měly být na straně veřejnosti, takže tady musíme jasně rozlišovat roli soukromého a veřejného sektoru. Za čtvrté, zpráva se zaměřuje především na Severní moře, protože většina aktivit se v této oblasti také odehrává. Eh, Fórum pro Severní moře, pro vrty v Severním moři již má velké zkušenosti a proto bychom měli přenést tyto zkušenosti, osvědčenou praxi a také dobrou legislativu bychom měli přenést na Baltské moře, na Středozemní moře a na Černé moře. Opět chci ještě jednou říci, že bychom se neměli omezovat pouze na evropská teritoria, ale také na mimoevropská e, teritoria. Jestliže něco takového se stane u pobřeží Severní Afriky, pak se to dotkne i evropských zemí. To znamená, že bychom eh, veškeré předpisy měli přenést i na eh, další oblasti. V článku 31 říkám, že společnosti evropské společnosti by neměly splňovat stejné standy, pokud pracují mimo Evropu, ale to já si nemyslím. Já si myslím, že všechny společnosti by měly splňovat stejné standardy. Paní Hall, děkuji. I já bych chtěla poděkovat Vicky Ford za tuto zprávu a také za slyšení, protože toto slyšení bylo velice zajímavé a velice užitečné. Já velice souhlasím s jejím základním přístupem, který je založen na bezpečnosti. Je velice důležité, abychom měli velké bezpečnostní záruky a my jsme již eh, identifikovali osvědčenou praxi a tu musíme přenášet na jiné oblasti. Já budu navazovat eh, na tyto formulace v textu a trochu je rozšířím. Jsou tady tři body, kde bych něco změnila. První bod je v otázce, co uděláme, abychom zabezpečili, aby členské státy opravdu splňovaly osvědčenou praxi a měli nejlepší standardy. Já se domnívám, že tady je určitá mezera. E, zpráva správně e, formuluje osvědčenou praxi, ale již neříká, jak budeme trvat na tom, jak zabezpečíme, abychom e, tady neměli jednu takovou schnilou společnost nebo e, zemi, která nebude nic dělat a nebude splňovat a nebude chtít splňovat příslušné e, standardy. Toto je velice záludná věc, protože já velice sdílím znepokojení paní Ford, protože jestliže budeme kontrolovat, jestliže budeme provádět kontrolní činnost evropské úrovni, pak nevím, zdali to k něčemu povede. A potom je tady také otázka šíření osvědčené praxe na středozemní moře. Já nevím, zdali je toto správná cesta vpřed. My musíme zabezpečit prosazování a provádění minimální eh, dobrých kritérií a je třeba především posílit stávající regulační rámec. Kdyby tady byl precedentní případ, to by byl například takovýto eh, precedent v oblasti telekomunikační směrnice a já si myslím, že takto bychom měli postupovat, protože tady potom došlo k dohodě na evropské úrovni. Já eh, jsem byla překvapena na slyšení, že EMSA nebyla nadšená, že bude zapojena do tohoto procesu. Eh, zatím se zdá, že nemá EMSA příslušné kapacity. já si myslím, že bychom měli posílit roli regulátorů a to by také pomohlo výměně informací, která je dobrá na národní úrovni, ale není to dobré na mezinárodní úrovni mezi mezinárodními regulátory. To je tedy jeden bod. Za druhé, pokud se týče evropského legislativního rámce, pak já si myslím, že musíme se odstranit nedostatky v oblasti odpovědnosti. To je směrnice o odpovědnosti v oblasti životního prostředí. Ta je velice slabá a měla by být rozšířena, neboť není jasné, kdo je přímo a nepřímo zodpovědný a také tady není jasné, zdali tady přímo platí eh, princip eh, znečišťovatel platí. Jestliže dojde jde například eh, k úniku ve středozemním moři, pak to bude horší než v severním moři. A potom také za třetí se musíme zabývat tím, co dělají evropské společnosti mimo evropské vody. Já si myslím, že bychom měli tlačit komisi k tomu, aby identifikovala mechanismy tak, aby opravdu eh, evropské společnosti Eh, pracovali na úrovni evropských standardů. A přece to se dá očekávat, že když budou evropské společnosti pracovat na globální úrovni, pak, že budou plnit standardy, které také plní na úrovni EU. Paní Rivázi. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také chtěla poděkovat eh, paní Ford za její eh, otevřenost při přijímání pozměňovacích návrhů. Já bych chtěla zdůraznit čtyři body, a sice prevence, dále rozdělení úkolů ve spolupráci a odpovědnost. Eh, ohledně prevence, když vidíme, jak Eh, to vypadá ve Fukušimě a když si vzpomeneme na Mexický záliv, eh, tak vidíme, že tyto technologie velmi pokročilé, však v případě havárie není možné zastavit. V Mexickém zálivu nebylo možné zastavit eh, čerpání a ve Fukušimě došlo k problémům s chladícím systémem a vlastně nikdo neví, co s tím. Čili čili My musíme prevenci skutečně zdůraznit a také vyhodnocování rizik. Překvapuje mě jedna věc a sice došlo k několika haváriím ve vrtech a přitom ale děláme, jako kdyby se nedělalo téměř nic eh, pro zlepšení technického vybavení před havárií. Každý podnik musí tedy více peněz věnovat pro výzkum a vývoj, tedy pro hledání řešení v případě havárie. Dále společná kooperace já se domnívám, že je velmi obtí, důležité, eh, aby eh, se zkušenosti odborníků propojily. A ke kontrole. Já jsem proto, aby EMSA měla eh, poněkud výraznější podmínky, ale to, co řekla paní Hall, je pravda, je nutné také, aby i kontroloři eh, prosazovali a kontrolovali dodržování evropských eh, standardů. Eh, protože jinak eh, bude situace velmi obtížná. Když pan Tinker žádal o provedení eh, zátěžových testů v oblasti atomového průmyslu v Evropě, tak jsme viděli, že členské státy, jako i Francie a Spojené království, řekli, že ne. Když však dojde k havárii, pak vidíme, že ten mrak jde přes celou Evropu bez rozdílu hranic. Takže je nutné kontrolovat výkonnost podniků, dodržování evropských norem. Eh, ta rizika jsou eh, skutečně obrovská. Takže na to se musíme soustředit. Dále otázka odpovědnosti. Já se domnívám, že toto musí být řečeno zcela jasně. Když někdo dělá vrt ve střední hloubce, a takové vrty také jsou, pak má odpovědnost za životní prostředí. I toto je nutné zohlednit v souvislosti s očkodněním je nutné to také zohlednit. Všechno, co se týče tedy eh, dopadů na životní prostředí, musí být rovněž zohledněno. Děkuji. Dámy a pánové, vážení kolegové, já myslím, že se musíme trošku podívat na hodinky. Máme ještě několik dalších bodů a proto tedy zapojím hodiny, abych omezil váš eh, čas. Navrhuji dvě minuty pro ostatní řečníky. Paul Rübich. Ano, děkuji, pane předsedo. Nedávno jsme zde měli prezidenta Stoa z USA, který přesně hovořil o tom, co se stalo na té vrtné plošině a o tom, co tam eh, bylo za situaci. A chtěl bych já poprosit, aby eh, tato zpráva byla integrována eh, do našich úvah nejde jenom o ropu, o zemní plyn, ale také o nukleární nebezpečí, která ohrožují naše moře. A proto jsou bezpečnostní opatření v této oblasti skutečně nezbytná a to velmi včasně. Děkuji za upozornění, pan Gierek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja bym chciał zacząć może od tych kompetencji. Wydaje mi się, że właśnie chci začít s pravomocemi, kompetence. A tady si myslím, že ty vady jsou na straně průmyslu. A tady vidíme, k čemu to povede, když se podíváme na situaci v Mexickém zálivu. Měli bychom navrhnout nové technické standardy. Takové standardy, které by zabezpečily, že každý vrt bude chráněn ze zhora a to znamená, že je třeba opravdu mít příslušné poklopy k dispozici. Tady souhlasím s panem Skinnerem, my známe veškeré bezpečnost, veškerá bezpečnostní opatření a my bychom měli také eh, vytvořit nové standardy nejenom v Evropě. Hovořili jsme o Baltské moři, Černé, Sever, Černé moři, ale právě se také vrtá v Kaspickém moři. To znamená, že i tento region by měl dodržovat příslušné standardy. Neměli bychom dávat licence podnikům, které nesplňují příslušné bezpečnostní aspekty. Oui. Merci, Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, tento obsah zprávy není dostačující. Evropa je schopná diskutovat o pasterizaci sírů eh, a o kvalitě eh, výfukových eh, potrubí, také o označování ledniček není schopná prosadit takové normy, které svým občanům umožní eh, žít eh, v bezpečnosti. No to je eh, výsměch. Je to jako kdybychom věřili, že vrt, který vybuchne v moři, zničí pouze malou oblast. Pokud však zítra ropa na území Spojeného království království se dostane eh, na území ostatních států, jak budeme pak odpovídat na otázky občanů? Já se domnívám, že to je otázka členských států, ale je nutné také se podívat na to, co bylo řečeno o kontrolorech kontrolorů, které, kteří nepřinášejí na evropské úrovni nic. Reforma Sevezo dvě a ostatní průmyslové Havárie a reakce na nich ukazují, že vlastně jsme pouze snížili eh, tonáž nebezpečných látek v továrnách a dali jsme je do eh, kamionů, které jezdí po dálnicích. Já bych chtěl zdůraznit, že je absolutně nezbytné mít reálné informace pro naše občany a zajistit jim lepší bezpečnost. Musí vzniknout Evropská agentura, která eh, povede k tomu, že evropský průmysl a podniky budou povinny dodržovat bezpečnostní eh, předpisy. Skutečně eh, svoboda jedněch končí na hranici svobody jiných osob a proto je nutné prosazovat ty nejpřísnější normy. Děkuji vám. Dávám slovo komisi, panu Pankovi. Oder jemand anders. Nebo jinému zástupci komise, prosím. Nikdo zde není na, za komisi, ano, prosím. <clears throat> Děkuji, pane předsedo, zdravím všechny. Chci poděkovat zpravodajce za aktivní přístup za to, že se zpravodajka také účastní různých akcí, které my pořádáme. Jsme velice rádi, že v parlamentu existuje takováto živá diskuse. Zdali to povede ke vzniku zprávy, to nemůžeme ovlivnit, ale rozpravu velice vítáme. Také rádi sledujeme, že tady dochází k širokému schodě mezi členy výboru a také doufám v průřezu parlamentu práce eh, na těchto tématech. A to nás velice povzbuzuje. Já chci také zdůraznit, že jsme rádi, že parlament řeší přesně ty záležitosti, které jsme popsali v našem dokumentu z října. Takže tady existuje velká schoda mezi institucemi. Souhlasím s tím, že v této fázi tato zpráva analyticky popisuje situaci a nenabízí tedy velká řešení, ale to nám nevadí. My již jsme také navrhli řešení určitých problémů a my hodláme o těchto variantách řešení s vámi diskutovat. Jsme rádi, že tady vidíme většinu poslanců, kteří e, navrhují řešení na evropské úrovni. To také podporujeme my, protože je třeba samozřejmě zabezpečit e, proporcionalitu a subsidiaritu, ale Eh, je třeba také na to nahlížet z celoevropského hlediska eh, průmysl také již se eh, pustil do toho úkolu a předložil nám určité návrhy a nyní průmysl nám předloží zprávy z pracovní skupině o globální reakci, na což jsme velice zvědaví. Eh, také průmysl navrhuje nová technická řešení, ale oni také eh, připouštějí, že tady není možné, aby na sebe vzali kolektivní odpovědnost a průmysl samozřejmě musí zabezpečit Eh, vysoká bezpečnostní kritéria, ale průmysl nemůže zabezpečit, že všechny společnosti v této oblasti budou v bezpečnosti brilantní. A zde si myslím, že eh, zde by mohly nastoupit veřejné orgány, které by mohly formulovat a definovat, že bezpečnost je na prvním místě a také, že standardem musí být bezpečnost a také odpovědnost. A uvidíme, jak se nám podaří toto prosadit, zdali toto uděláme legislativní cestou nebo nelegislativní cestou. O tom budeme diskutovat. Děkujeme vám za váš přínos k diskusi a děkujeme vám za vaši analýzu a já doufám, že v létě společně zpracujeme první řešení a budeme o v nich diskutovat. Já tady vidím celou řadu detailních otázek, o kterých nyní nebudu hovořit z důvodu času a já nehodlám řešit otázku, zdali potřebujeme prevenci či intervenci. Já si myslím, že potřebujeme oboje dvě. E, my potřebujeme prevenci a to je průmysl, který obsahuje rizika, která je třeba minimalizovat, ale pokud k nějakému riziku či nebezpečí e, e, dojde, pak potřebujeme také intervenci tak, abychom omezili veškeré negativní dopady. My tady sledujeme velice důležitou diskusi, která také obohatí naše práci. Děkuji. Děkuji vám. Ještě jednou dávám slovo zpravodajce. Děkuji za vaše příspěvky. Tak za prvé, Musíme si jasně vytyčit, o čem tu vlastně mluvíme. Ne všechna naleziště v hlubokých vodách jsou pod velkým tlakem, ani ne všechna naleziště v mělčích vodách či povrchových vodách jsou pod nízkým tlakem. Ne všechny hloubkové vrty jsou nebezpečné a ty vrty v mělkých vodách jsou vlastně velice bezpečné. To není pravda. Všechno má svá pro a proti, takže nesmíme usnout na vavřínech. Musíme se podívat na každou eh, plošinu, zvlášť každá má svoje vlastní rysy. Já si myslím, že bychom neměli snižovat bezpečnostní normy v určitých oblastech, protože by docházelo k legislativnímu překrývání a také nemůžeme mít společné minimum v oblasti bezpečnosti. Pokud jde o to nejlepší zařízení, jak uzavřít kohoutky a uzavřít ten vrt, tak si myslím, že ty poklopy již v Evropě existují a existují i jiné systémy, za které platí průmysl, protože to je jejich eh, odpovědnost pořídit takovéto zařízení. Je to velmi důležité pro Středomoří, ale i vody mimo EU. A hlavně v terénu by měla existovat jasná uh, zodpovědnost, tak, aby mohl být uzavřen vrt předtím, než celý ten systém vybuchne. Takže já v oblasti osvědčených postupů, tak tam navrhuji to předcházení, nehodám zavřít ten vrt předtím, než vybuchne, i když to může být drahé řešení. Měly by být aktivovány systémy uzavření vrtu, takže já souhlasím s panem Skinnerem. Tento postup již existuje. Také hovoříme o plynu, nejenom o ropě. Ale samozřejmě to nejnebezpečnější, tak to jsou ropné skvrny. I když výbuchy plynu často přinášejí více obětí. Hovoříme zde o koordinaci nejenom na evropské úrovni, ale koordinaci se všemi provozovateli v určité oblasti v případě e, nějaké nehody. Souhlasím s Fionou Hall. Regulátor může mít na starosti hodně věcí. Možná, že nebude mít úplně stoprocentní kompetence. Občas lodě, které zasahují, nemohou dobře reagovat, když je únik plynu ještě do vzduchu. Pokud jde o průmysl, tak musíme mít jasno v tom, že ta hlavní odpovědnost je na znečišťovateli, který musí platit. A tato legislativa spadá do kompetencí eh, výboru parlamentu. Dále, pokud jde o to, co řekla Fiona, tedy to, že veřejnost nebo veřejný sektor by měl být odpovědný za bezpečnost, ano, ale to není ta jediná cesta. Je také zapotřebí, aby regulátor měl dobrý vztah s průmyslem a naopak, aby všechny postupy a bezpečnostní standardy byly dodržovány. To nezávislé posouzení je také velmi důležité. Jeden z odborníků eh, ve čtvrtek řekl, že ano, existuje nezávislé posouzení všech těch těžebních plánů. Všechno se ověřuje v našem hlavním štábu, ale na úrovni eh, dalších najatých agentů pokud jde o nějakého subdodavatele, tak my vlastně platíme a už to není tak nezávislé. Takže my musíme dbát na to, abychom dodržovali eh, bezpečnostní normy. Můžeme si z toho vzít ponaučení z té nehody v Mexiku, tedy to, že Regulátoři existují, ale není jich dostatečný počet a nejsou tak dobře proškoleni. Musí zde existovat vztah mezi provozovatelem a regulátorem a to bude také respekt a to vyžaduje eh, vzdělané lidi, lidi, ehm, kteří budou mít zkušenosti. Takže provozování takového eh, průmyslu nebo eh, to regulování, to nelze dělat bez předchozích zkušeností, bez eh, předchozího vzdělání. Je důležité, aby všechny společnosti kdekoliv by těžili, tak aby aplikovali eh, ty maximální bezpečnostní normy. Například Exxon by měl dodržovat stejné bezpečnostní postupy jak v Evropě, tak i mimo ní. A pokud zde nebude nezávislá kontrola, tak eh, tak v podstatě by mělo být možné všechno zhodnotit někým nezávislým. Například v Jižní Africe ti kontroloři nejsou tak nezávislí. Musíme se ještě podívat, jak to všechno funguje. Pokud všechny ty legislativní záležitosti dáme na papír a napíšeme je tady, tak ne vždy tím vyřešíme ty věci v terénu musíme ještě zjistit, jakým způsobem bychom měli tu informaci zpracovat a dát dohromady všechny eh, informace, abychom poskytli dostatečný a dobrý zdroj. Existují určité infrastruktury na průmyslové úrovni, ale tyto informační kanály a ta koordinace informací to vůbec není povinné. Eh, jak lépe financovat to jímací zařízení? Ano, musíme to financovat lépe, ale nemyslím si, že k tomu je zapotřebí vytvořit fond, který by měl eh, financování zajištěno v určité částce, v určité výši. Takže to ne. Hovořilo se také o předcházení, ale existují zde určité standardy pro prevenci, které Eh, nenutí využívat stávajících jímacích zařízení. Děkuji. Děkuji. Další termíny nemůžeme sdělit. Musíme počkat, jak se rozhodne konference předsedů. A můžeme přejít k bodu 4, bývalý bod 7, politika rádiového spektra a dávám slovo Gunaru Hekmarkovi. Děkuji, pane předsedo. Um, Děkuji vám. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem kolegům a stínovým zpravodajům za nejrůznější po- pozňovací návrhy, které jsou všechny konstruktivní a které hovoří o zásadních problémech, které musíme brát v tomto procesu na vědomí. A já doufám, že se shodneme na celé řadě kompromisních pozměňovacích návrzích a přitom nevzdáme celkový cíl této zprávy. Já chci umožnit to, aby Evropa se dostala na špičku bylo předloženo hodně posňovacích návrhů a já se k ním chci vyjádřit. V 90. letech Evropa byla na špičce v oblasti mobilní telefoniky, telekomunikací a potom jsme tuto vedoucí pozici ztratili. Viděli jsme, jak důležitý je rozvoj internetu a také vysokorychlostního internetu, nejenom z hlediska průmyslového, ale má to také dopad na celkovou společnost a její rozvoj. Má to dopady na politický a společenský rozvoj společnosti. Je to centrální problém ekonomiky v Evropě a jde o to, aby ekonomika v Evropě byla na čelním místě. Jestliže chceme být na špičce, pak musíme dělat rozhodnutí, která nám toto umožní. Jestli chceme, že chceme být trojkou a ne jedničkou, pak si myslím, že bychom takováto rozhodnutí měli udělat. Být tedy v pořadí třetí, ale já tady vidím, že hodně lidí by s tím bylo spokojeno, ale stínoví zpravodajové se snaží o to, abychom byli opravdu v čele. My máme různé nároz, názory na určité, na různé témata. A vy nemůžete udělat změnu, pokud nejste ochotní změnu udělat. To znamená, nemůžeme se spoléhat pouze na minulost. A musíme se zaměřit především na budoucnost zde byly předloženy různé pozměňovací návrhy. Chci se zmínit o čtyřech Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Hekmarku. Já bych chtěl nejdříve poděkovat za pravodaji za pragmatický a flexibilní přístup k jednání Všichni jsme se při jednání snažili zohlednit veliký počet pozměňovacích návrhů, především z výboru pro kulturu. Je nám všem zcela jasno, že na základě této legislativy přejímáme velkou odpovědnost EPP dokážeme odstranit mnohé překážky, ale musíme být skutečně odvážní jít do velké konkurence na velkém trhu. Potřebujeme však takové fórum, které umožní aby všichni uživatelé dostali nabídku za výhodnou cenu a přitom nechceme ale tyto ceny regulovat. Musíme tedy projevit určitou kuráž, abychom učinili správné kroky do budoucnosti. Zároveň však, a všichni to víme, Eh, víme tedy, že je ve hře mnoho milionů euro. Kdybychom to nevěděli na začátku tohoto procesu, tak dobře, ale nyní již to víme, všechny eh, subjekty z celého světa nás již kontaktovali. To, že hovořím dnes německy, má své důvody. Eh, já mám totiž za sebou velmi aktivní německý lobbyismus. To je v pořádku, mám to rád data. Ale existuje taková oblast, kde německý průmysl a kultura jsou na špatné cestě. A sice eh, v té oblasti, kde vzniká určitý obraz rozporu mezi otevřením nové technologické platformy a distribucí kultury a kulturního obsahu. Je mi to líto, ale musím to takhle říci. Eh, prostě to eh, je nesmyslné hovořit o tomto rozporu. Kultura je neutrální co do technologií technologií, kultura eh, se k nám dostává eh, všemi možnými eh, otvory. Čím více se ty technologie otevírají, tím je to lepší pro kulturu. A proto chci říci našim kolegům z výboru pro kulturu, že tento vývoj neomezuje kulturu a se píše ji posiluje. Eh, pokud eh, rozhlasové stanice veřejné oblasti eh, distribuují takovýto obraz a hovoří o omezování kultury, pak je to zcela něco jiného. Spíše vyjadřují přání udržet si roli těch, kteří získávají možnost pracovat s velkými penězmi. Já již 15 let pracuji s touto otázkou otázkou velmi intenzivně a znám tuto, hra, tuto hru. Toto přání získat a ponechat si vedoucí roli je legitimní, ale premisy nejsou v pořádku. Když se eh, v všech pozměňovacích návrzích zjišťuje, že je rozpor mezi eh, finančními prostředky pro kulturu a eh, pro distribuci, tak to není v pořádku. Já dnes velmi eh, chvaluji postup eh, kolegy Kmarka je velmi empativní a eh, to také vůči eh, členům z ostatních výborů, ale domnívám se, že ve svém vý návrhu příliš mnoho vychází také z tohoto rozporu mezi technickým a kulturním vývojem myslím si, že ta situace je zcela opačná. Zatím je ten směr v pořádku, ale prosím vás, abyste šel tímto směrem i nadále. Potřebujeme skutečně silnou konkurenci na základě liberalizace technického vývoje a potřebujeme také společnou eh, evropskou platformu pro konečné uživatele televize, eh, telefonu, iPadu. To povede vede pouze k jedné věci a sice eh, to, co je dobré na eh, kulturní, technické, sociální úrovni se ještě zlepší. Já tedy doufám v silnou účast eh, při dalších jednáních. Děkuji, pane předsedo. Kolega Rübich, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že máme nyní historickou šanci přejít z lineárních na digitální služby. To nás nutí k tomu, abychom přemýšleli o tom, jak této šance využijeme. Naším úkolem eh, Evropského parlamentu je sdělit eh, komisi, že má určitý mandát a že se nejedná pouze o národní záležitosti, že je nutně skutečně eh, postupovat evropsky přeshraničně. Nemůžeme čekat do roku 2016 a nemůžeme se omezit jen na několik málo frekvencí. Tato šance je veliká a Evropský parlament s ní musí uchopit s plnou angažovaností. Je zcela jasné, že tento mandát platí pro tyto frekvence, ale musíme se také podívat na vojenskou oblast, Eh, a jejich frekvence, které se již nepoužívají, i ty by bylo možné používat pro organizace modrého světla, pro případ katastrof, tedy když je nezbytné v případě havárií mít další eh, možnosti pro eh, tyto organizace v civilní obraně, zdravotní ochraně a podobně je možné také nabídnout zajištěnou komunikaci v případě havárií. Eh, nehledě na eh, kybernetické války by bylo možné je zapojit do evropské architektury v této oblasti. Komise je tedy vyzývána k tomu, aby se podívala i na tuto záležitost, tak aby tyto organizace eh, zdravotnické a policejní měly možnost lepších komunikací. Děkuji. Kolega Čičesta. Thank you, chairman. to už bude poslední řečník a pak přejdeme na jiné téma. děkuji. Uh, děkuji. Já bych nejprve chtěl poblahopřát panu Hitnerovi za kompromisní návrhy, které vypracoval. Je to velmi dobře odvedená práce a myslím si, že můžeme podpořit všechny, skoro všechny návrhy. A souhlasím také s Janem, pokud jde o vysílatele. A také to, co řekl Giles. Mobilní operátory, tak to není jediná alternativa do budoucna. Nikdo není vlastníkem e, pásma a nikdo také nemůže zaručit eh, vysílatelům, to, že budou mít eh, navždycky vlastně toto pásmo. Je to takové společné vlastnictví. Dále ten kulturní aspekt, to také musíme upřesnit. Na jednu stranu máme eh, řadu soukromých stanic eh, v uvozovkách s kulturním obsahem. Takže pokud jsou soukromé, tak by měly pracovat za stejných podmínek, jako řekl pan Kinsky. Nevím, proč by s nimi mělo být zacházeno jinak ze strany tedy vlád či jiných orgánů. Naopak služby, které jsou pro veřejnost, veřejnoprávní služby, tak to je něco jiného, protože ne každá kultura eh, se může prodat. A to je to jediné prostředí a jediný případ, kdy můžeme poskytnout řadu privilegií, tedy ty kulturní činnosti, které jsou neziskové. Tam jim musíme zaručit určitou míru ochrany a také zvláštní přístup. Ale také se mi to příliš nelíbí a nelíbí se mi nátlak kulturního průmyslu, který má tendenci směšovat ty oba případy za tou kulturou, která je vlastně neprodejná, která je hodnotou všech, tak tam se skrývají ty komerční hodnoty, tržní kultura. Takže pokud nějaká firma funguje na tržní bázi, tak funguje sama o sobě a musí se o sebe postarat. To je něco jiného. Pokud jde také o operátory, pokud poskytují nějaký dobrý obsah, který mohou prodat a budou dobře fungovat, tak budou mít úspěch, jinak zkrachují, ale to není náš problém. Ale na druhou stranu je zde eh, určitý kulturní obsah, který je kulturní hodnotou skutečnou, která by neměla být prodávána, ani nemůže být prodávána a ta by měla mít jiné podmínky, ale nesmíme to směšovat, protože jinak budeme mít velké problémy. Děkuji. Děkuji vám srdečně a s ohledem na hodinky a kolegy, kteří mají odpovědnost a další body. Ukončím tuto debatu. Nikdo další se také nehlásí. Hlasovat budeme 12. dubna, to je jasné. A ostatní eh, věci se vysvětlí v následujících dny mezi kolegy eh, odpovědnými eh, přímo. Děkuji za veškerou práci a přecházíme k dalšímu bodu a to je otázka inovace prosím eh, kolegyni Merkis. Thank you, Chairman. Um, thank you all for the, uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji všem za pozměňovací návrhy. Řekli mi, bylo jich 302. A dále je zde osm stanovisek z dalších výborů, což dokazuje, že skutečně vzbuzuje velký zájem toto téma inovací. Je to nástroj pro růst v Evropské unii. A inovace může být také východiskem z krize. bude možné se dostat eh, ke kompromisním návrhům. Myslím si, že je budeme moci probrat, protože se v leda s čem shodují. Já nechci zatím předcházet žádný problém tak, abych mohl dosáhnout dohody, ale bude mm, nutné ještě vyjasnit několik otázek. Někde bychom měli trošku vylepšit znění nebo definici některých bodů. Například podnikatelský duch, který se zde klade oproti univerzitám či výzkumným střediskům, ale ve skutečnosti to není žádná kontroverze. To jsou prvky toho známého trojuhelníku pro inovace. My potřebujeme obě koncepce. Takže potřebujeme toho podnikatelského ducha, e, obchod, soukromý sektor a na druhé straně máme e, výzkumné ústavy, univerzity a měli bychom e, tedy řešit všechny protagonisty. A dále se občas staví proti tomu občané a obchod s občany. Já si nemyslím, že je v tom nějaký rozpor, protože co je konec konců obchod? tak to jsou vlastně občané, kteří mají toho podnikatelského ducha, kteří se rozhodnou něco vyrábět. Občan, to je vlastně molekula naší společnosti, má svá práva, ale i své povinnosti. Ale občan může být také politikem, je voličem, je podnikatelem nebo výzkumníkem. Takže nesmíme stavět proti sobě ty dvě koncepce. Snaha dosáhnout něčeho většího, tak to chceme podpořit u občanů a to chceme rozvinout. Pokud chceme, aby občané byli více inovativní, tak potřebujeme výzkum a potřebujeme také podnikatele a obchodníky. Budeme muset najít eh, příslušné znění, které by skutečně dokázalo, že tyto věci nejsou v rozporu. Dále se zdá, že zde může být rozpor mezi sociální inovací a technologickou nebo ekonomickou inovací. Ale ještě Předtím, než jsem začal působit zde v parlamentu, tak jsem pracoval celý život v podnicích v soukromém sektoru. A i když jsem členem této sociálně demokratické frakce, tak eh, je částí mé identity i ten soukromý sektor, takže pro mě tom není rozpor to, co je soukromý sektor a to, co je technologická, ekonomická eh, technologie a ta sociální stránka. Ta sociální inovace nemá jasnou definici. Ano, to uznávám a možná proto se zdá, že jsou tyto věci v rozporu. Ale když já jsem si prostudoval možné definice toho, co je sociální inovace, tak pro mě je to pouze inovace ze zdola nahoru. Je to inovace, na které se podílejí také zaměstnavatelé i zaměstnalci podílejí se na výrobním procesu, ale také jsou to i regiony, které mají možnost ovlivnit různé, různé možnosti. Výzkumníci tam mají také možnost ovlivnit ten směr, kterým se budou ubírat výzkumné subjekty. To znamená, že jedna částečka té mozaiky může mít vliv na ten organismus, do kterého patří. A vrátím se k úloze občana nebo k různým úlohám, které může mít občan jako osoba. To také souvisí se sociální inovací. A mohu vám uvést příklad. Příklad iPhoneu nebo smartphoneu, všechny tyto aplikace, které se vyvíjí, kdo je vlastně vybí, vyvíjí? Jsou to obchodníci, ano, ale také i občané, dokonce i um, děti nebo mladí lidé vyvíjejí aplikace, které jsou součástí úspěchu těchto výrobků jako iPhone nebo iPad. Takže sociální inovace. Kdybychom ji nějakým způsobem měli ještě popsat, tak si myslím, že je to eh, způsob, jak postupovat, ale eh, na tomto postupu se podílej, podílí celá společnost. Obchod je také důležitým prvkem. A my všichni chceme, aby z obchodu vznikaly inovace. To je také úspěch na trhu. Pro mě je to nová myšlenka, která se dále vyvíjí a má úspěch na trhu. Pokud zapojíme všechny prvky, občany, spotřebitele a tak dále, tak poté bude eh, mít určitý výrobek úspěch na trhu a takovou úlohu mají obchody v inovaci. Mohl bych o tom hovořit ještě dále, ale každopádně vám všem chci poděkovat za spolupráci, za vaše myšlenky, které byly také inovativní a doufám, že se na všem shodneme. Děkuji. Nejdříve se nová zpravodajka, paní Satory. Grazie, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. A také bych ráda poděkovala paní Merkis za práci, kterou odvedla. Byla to velmi tvrdá práce a také chci poděkovat ostatním kolegům, stínovým zpravodajům. Pokud jde o mě, tak já jsem měla příležitost pohovořit si s kolegy z EPP o této zprávě z vlastní iniciativy. A takovým způsobem jsme mohli vytvořit eh, náš společný postoj či stanovisko. A my jsme tak společně mohli předložit eh, část z těchto 302 či 3 pozměňovacích návrhů. Mnohé z nich jsme tady předložili společně. Myslím si, že tato zpráva z vlastní iniciativy je eh, takový rámec. A proto je to spíše zpráva o zásadách než o obsahu. To znamená, je to rámec, který se týká spíše to, té každodenní činnosti, toho důležitého, ale eh, jistě to víte, během posledních týdnů jsme vyvinuli úsilí, abychom nes, nespochybnili tedy eh, tu strukturu, kterou ona dodala té zprávě. ale my jsme se snažili spíše zjistit, jestli by nebylo užitečnější eh, ještě rozvinout práci komise, tam, kde hovoří o sociální inovaci, protože samotná komise chce zavést pilotní projekt ta, tak, aby zjistila osvědčenou praxi a zkušenosti, které by poté mohla rozšířit na celém území Evropské unie. Tak, jak řekla paní zpravodajka, když nám předložila svou zprávu, a tak, jak to stojí v té zprávě, mělo by to být provedeno ještě dříve, než eh, cokoliv začneme provádět. I když občan stojí ve středu všech politik Evropské unie, když například hovoříme o tom trojuhelníku inovací, tak eh, středem toho trojuhelníku inovativního tak jsou občané. ale dobrá. Budeme pracovat i v budoucnu. A ještě bych řekla, že se to týká výboru ITRE a ne výboru pro sociální otázky a tento projekt také bude potřebovat eh, financování, protože filozofie je sice důležitá, ale Evropa se musí stále učit ale zároveň máme společnou znalostní základu, základnu, což je takový základ naší společnosti. Ale musíme také zohlednit očekávání Evropy. Očekávání, které spočívá v tom, že eh, budeme mít průmyslovou politiku, která bude dobrá, kterou tento eh, kontinent skutečně potřebuje. Některé členské státy během posledních let dokázali, že je nutné mít silnou průmyslovou politiku. Takže tak, jak je navržena strategie Evropa 2020 a také Small Business Act, takže musíme vycházet z podnikatelské struktury a musíme směřovat eh, k více inovativním odvětvím. Proto na jednu stranu my si také myslíme, že je důležité téma sociální inovace, které konec konců to je inovace, kterou zažíváme každodenně. Známe ji z našeho všedního života. Ale Nesmíme se omezovat pouze na to, protože to by bylo to samé jako říci, že průmysl je pouze jedním z dalších témat a nepřikládat tomu zvláštní důležitost, ale to by nebylo správné. Takže v průběhu této diskuse, pokud by Někteří chtěli například vyškrtnout odkaz na sociální inovace, další zase eh, by chtěli trvat na tom, že občan je ten jediný, kolem kterého by se měla točit celá diskuse. Každopádně v této zprávě, tato zpráva by se měla soustředit na to, že průmyslová politika politika inovace by měla fungovat dobře. My se o to snažíme s našimi kolegy pomocí pozměňovacích návrhů, které jsme podali a během příštích týdnů ještě budeme vést rozpravu a uvidíme, jestli eh, dosáhneme kompromisu. A já si myslím, že ano. Děkuji vám. Teď máme ještě několik eh, přihlášek do debaty. Ale v 11 nás navštíví paní eh, komisařka, takže jsme omezeni v čase, eh, kolega Soukalas a nejdříve. Μια μικρή παρατήρηση.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 slovo. Eh, vážený pan předseda, kolik... Mm, děkuji za slovo. Já bych je chtěl jménem naší politické skupiny poděkovat eh, paní Merkýz za její zprávu o inovaci. Chci zdůraznit eh, význam komunikačních technologií a to v souvislosti s inovacemi. Internet a širokopásmové služby mohou hrát důležitou roli v další transformaci Evropy po krizi. Digitální svět těchto technologií je motorem a přístup k širokopásmové nabídce je základem a podmínkou pro evropská inovační partnerství. Vzhledem k tomu, že tyto sítě eh, optických vláken poskytnou vysoké rychlosti a proto členské státy budou moci využít eh, toto pro elektronické zprávy, jako je elektronická zpráva nebo elektronický obchod, ale také pro další služby jako v oblasti zdravotnictví. Závěrem chci ještě eh, se zmínit o jednom ukazovateli eh, v bodě 7 a připomenout pozměňovací návrh eh, na základě americké vědy o vědecké politice. Inovace jsou příliš rozmanité a nemůžeme hovořit pouze o jednom čísle. Spíše eh, bychom měli získat lepší přehled o využití našich prostředků. Proto doporučuji vaší pozornosti také metody využívané v USA v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Eh, jako eh, shadow reportér eh, bych chtěl velmi ocenit ohromnou snahu paní Merkis za zvýraznění a za upřesnění a snahu ukázat, že inovace jsou tím, co je nesmírně důležité pro budoucnost Evropy a konkurenceschopnost vůbec v celém spektru Evropy. Na druhé straně tak jak mí kolegové eh, již mnoho řekli, tak bych nerad opakoval, eh, je eh, pro nás trochu složité přílišné vytrhování a zvyšování významu sociálních inovací tak, jak v tom materiálu zaznívají. My jsme spíš se přikláníme k tomu širšímu pojetí podpory inovací, protože inovace Eh, ve svých důsledcích vždy by měly vést k zlepšování života. Eh, nedá se upřednostnit jedna, jedna forma před druhou. Eh, stejně tak samozřejmě inovace pro podniky mají snahu pro zlepšení pozice na trhu, zlepšení jejich ekonomické situace, to, co pan kolega Vidal Quadras říkal, malé firmy chtějí být většími a větší chtějí být ještě většími. I pod pojmem to, co eh, paní Merkis ukazovala, eh, kdy ta aktivita jednotlivých i dětí a, a studentů na půdě eh, iPhoneu, iPadu, často je to jejich první akce vstupu do, do světa biznesu nebo velkého obchodu. Proto já velmi oceňuji tu snahu podpořit maximálně inovační cykly, inovační myšlení lidí, aby, aby ten svět eh, byl příjemnější sociálně a příjemnější i pro jejich život, ale eh, mám skutečně problém s přílišnou snahou zvyšování a, a významu eh, sociálních inovací i toho, té představy, kdy ta aktivita ze, zhora, ze zdola nahoru by je větším motorem než, než eh, otevřený trh, kde se uplatňují všechny tyto aspekty, které jsou a proto jsem velmi rád, že tyto diskuze probíhají. Myslím si, že ta diskuze je o mnohem vážnější možná, než si uvědomujeme, protože pokrývá obrovské spektrum, eh, spektrum aktivit a je velmi zásadní, zásadní pro Evropu a její postavení do budoucna a jsem připraven maximálně samozřejmě pomoci eh, tak, aby tato zpráva eh, ukazovala ten velký význam, které inovace mají a e, jsem připraven maximálně paní zpravodajce v této věci pomoci a oceňuji její snahu e, co nejvíc e, zvýraznit inovace jako význam pro budoucnost. Děkuji, pane předsedo. Herr Nistelrooy. Pan Nistelrooy. Voorzitter, ehm, in dit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 Paní Matias. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem dorazila tak pozdě a uprostřed této diskuse, ale já budu velmi stručná. Já jsem byla totiž na jiném setkání, takže se omlouvám. Ještě nezvládám být na dvou místech zároveň, ale chtěla jsem se účastnit této rozpravy aby bylo jasné po těch diskusích, které jsme měli, že návrh, který předložila tady paní kolegyně, nejen, že je ucelený, ale skutečně je v souladu s tím, co, čeho chceme dosáhnout pro Evropu inovací. Takže já chci, aby byla tedy z mé strany jasně vyjádřena podpora pro tuto zprávy. Také bych ráda řekla, že inovace by měla být soustředěna na koncepci osob. Je to takový širší výklad. Pan kolega Carvalho už to vysvětlil. Měli bychom hovořit o sociální inovaci a ne inovační společnosti. Pokud chceme takový návrh, který by byl redukovaný, který by skutečně nečelil skutečným problémům, který by nevyřešil věci do budoucna dobrá, tak eh, ten návrh omezme. Zdá se, že toho chtějí dosáhnout některé návrhy. Já si myslím, že kompromisy, která předložila paní zpravodajka, jsou přijatelné, že bychom neměli hovořit o jiných konceptech, koncepcích, které s tím nesouvisí. Všechno, čeho chceme dosáhnout, tak to už je zde v tomto návrhu, který se soustředuje na osoby a na závěr bych ráda řekla něco, co možná nebude natolik inovační, ale myslím si, že bychom možná se mohli ocitnout situaci, kdy budeme chtít vybírat mezi listnatým a jehličnatým stromem, ale ne, my chceme prostě strom, který vydrží a to je to hlavní. Děkuji a dávám slovo komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že nemáme příliš času, ale pouze jsem chtěla říci, že komise podporuje zprávu paní Merkis. Jenom bych chtěla zdůraznit několik aspektů, které jsou pro komisi významné. Takže význam rámcových podmínek, které se již objevují ve zprávě paní Merkis, přístup ke kapitálu Evropský patent, eh, veřejné také eh, záležitosti ale myslím si, že to byla paní Sarkory a pan Vidal Quadras, kteří ve svých pozměňovacích návrzích zdůraznili význam eh, zákonodárství pro inovace a to je významné pro komisi. Sociální inovace. Já se nechci příliš pouštět do té debaty, ale myslím si, že tam byl jeden pozměňovací návrh, a že komise v tomto směru by měla definovat, co to je sociální inovace. Eh, jistě víte, že bylo provedeno mnoho eh, akademických také prací na toto téma. Komise by se chtěla spíše pustit do operativní práce, vytvořit indikátory, které by mohly změřit dopad inovací a další indikátory, které nám všem zákonodárcům a kompetentní v inovační politice by tedy umožnili dosáhnout jasných linií v této oblasti. Dále záruky pro malé a střední podniky. Oni už to mají v rámcovém programu, ale nebyl zde žádný požadavek o dotace a my ani nevidíme, že by se nějak moc využívaly tyto záruky, ale každopádně v tom legislativním rámci, tak budou, bude to tam zohledněno. Dále univerzity a podnikatelský duch. Ano, jak zde bylo řečeno, nejsou to dva jednotlivé prvky, které jdou proti sobě, ale je to součást trojuhelníku, nebo jak k tomu komise říká, eh, briliantu. Takže to také zohledníme. A ta poslední poznámka ve zprávě také by, měla být zdůrazněna tady, by eh, měl být zdůrazněn rozpočtový význam. Nesmíme nesprávně tedy škrtat rozpočty a seškrtávat položky pro inovace a výzkum, takže to je ještě potřeba doladit v této zprávě a doufám, že vy s touto koncepcí budete souhlasit a tím také naváže na to, co řekla paní Sartori. Pro dobrou hospodářskou obnovu potřebujeme dobré rozpočty a podporu veřejnosti. Takže velice děkuji zpravodajce. Merci. Thank you very much. Mm, děkuji vám. Paní Merkis, ještě jednou. Děkuji, vážení kolegové. Děkuji za všechny velmi cené poznámky. A víme, že vlastní filozofie má úspěch pouze, když zástupci ostatních politických skupin vysvětlí, jaké má dopady takováto filozofie. Takže děkuji za poznámky z ostatních stran parlamentu. S mnohými souhlasím, jenže někdy eh, dochází k projevu různých ideologických přístupů k eh, finančním prostředkům. Děkuji, že jste mě na mnohé upozornili. Já se domnívám však, že mezi námi není veliký rozdíl. Vedli jsme velmi živou debatu především o jednom aspektu. A sice o tom, že jsme dosáhli velké schody také o sociální inovaci. A domnívám se, že jsme ještě nehovořili o jedné věci, eh, která je také důležitá. Sociální inovace pro mě však neznamená, že ty sociální dopady a důsledky mají být zohledněny. Souhlasím s paní Cavalio, že jde o procesy a nikoliv o sociálně politická témata ve smyslu dopadů. Jde o účast na procesu, tedy účast určité skupiny obyvatelstva. Pokud by toto bylo problematické, pak buď musíme definovat sociální inovaci, nebo to popsat jinak, pojmenovat jinak. Takže Neměli bychom hovořit eh, o podpoře jednoho typu inovace, jak bylo řečeno, protože potřebujeme všechny aspekty inovace, s tím souhlasím. Měli bychom tedy formulovat eh, pozměňovací návrh, který vysvětlí, že potřebujeme všechny tyto typy a aspekty, eh, tak aby všechny prvky byly zohledněny předtím, než vše dáme tedy na trh. Podporuji stanovisko komise. Potřebujeme skutečně průmyslovou politiku. Paní Satory, v tom máte také pravdu. Eh, to je důležitý aspekt a vítám eh, ony hlavní pokyny k průmyslové politice. To vše patří dohromady a musíme to více vyzvednout. Potřebujeme také robustní strukturu průmyslového sektoru. To není jenom jeden z aspektů, ale nejdůležitější aspekt a ráda to ještě propracuji. Pan Tokala, ano, posílení trojuhelníku znalostí a především té části znalostí, to souhlasím. Já jsem se snažila o holistický přístup a budu pomalu končit, pane předsedo, tak, aby všechny eh, prvky byly zdůrazněny. Eh, vážení kolegové, možná jsme vypustili eh, jednu věc a to je Eh, fiskální konsolidace ve smyslu smartu. Příští týden budeme mít zasedání k tomuto tématu a tam se budeme moci možná ještě dohodnout. Děkuji paní Merkýs eh, za nabídku v těch obtížných otázkách hledat rozumná řešení. Děkuji za tuto ochotu. Končím projednávání tohoto bodu. 12. dubna budeme hlasovat o této eh, zprávě. Doufáme, že zpráva bude dobrá a úspěšná. Můžeme přejít přejít k následujícímu bodu a sice eh, návštěvě paní Vasiliu, kterou srdečně vítám. Paní komisařka není naším hostem velmi často, to je dáno tématem. Existuje však jedno téma, kde eh, spolupracujeme Eh, zcela jednoznačně a je to téma související s EIT. Všichni víte, o co jde. Jsem velmi rád, paní komisařko, že jste přišla mezi nás a dávám vám slovo na úvod. Uh, thank you very much. Paní komisařko, srdečně vám děkuji. A ještě před zahájením debaty chci předeslat, že tento výbor s velkým potěšením, velkým zájmem doprovázel tým EIT. Eh, e Někteří z nás eh, také měli příležitost se podívat na tento institut v Budapešti eh, přímo. Jsem si jist, že tento projekt je skutečně napínavý, ale nyní se hlásí kolegové a sice kolega Rubik. Mám šest přihlášek do debaty a prosím, abyste položili krátké a chytré otázky, aby paní komisařka mohla potom odpovědět. Prosím. Já děkuji paní komisařce, nemám otázku, jenom takovou prozbu. EIT tedy velmi dobře zahájilo tuto činnost. V jádru jde o to, aby znalosti sedmého rámcového programu i ostatních programů e, byly převedeny do vzdělávacích procesů, tak aby naši profesoři, učitelé, pracovníci podnicích je tyto znalosti dostali co nejdříve. Nebylo by možné se zamyslet také o nové komunikační strategii, tak aby tyto znalosti byly předloženy v klastru těm, kteří to potřebují. E, myslím si, že to by byla velká výzva pro oblast vzdělání. Kolega Sukalas. Na καλωσορίσω και εγώ κύριε ano, děkuji a chtěl bych přivítat paní komisařku mezi námi. Je to velmi příjemná záležitost, když vidíme, že paní komisařka je odpovědná pro vzdělání, kulturu, mnohojazyčnost, ale také EIT. Já jsem se domníval, že EIT je inovační a výzkumné středisko. Prvopočátky tohoto institutu jsem sledoval. Tenkrát to bylo za pana Fokáty eh, a já bych měl takovou jednoduchou otázku v této souvislosti. Jsem totiž toho názoru, že je velmi dobré eh, zde navázat na vzdělání, další vzdělávání a kulturu rovněž. Příklady, které dnes v Evropě sledujeme, jsou takové příklady, které naznačují, že máme problém spíše s tím, eh, jak se podílet na mezinárodní inovaci a výzkumu. I přes eh, prohlášení eh, to Evropa ještě nezvládla zcela. Eh, máme tedy eh, taková čísla, která vítáme v rámci EIT, ale eh, již se hovořilo o na 70 takových institutech, někde je jich na 12, ale vždycky znovu zjišťujeme, že investice v Číně do výzkumu jsou vyšší než USA. Patenty jsou však z 50% na úrovni USA. Já bych od vás, paní komisařko, rád věděl, zda koordinovaná strategie, kterou jsme nyní předložili do roku 2020, může přivést úspěch. Hovořili jsme o tedy pokračování Lisabonské strategie, která platila do roku 2012 nebo platí do roku 2012. Je možné zintenzivnit tuto činnost? To je moje jediná, ale důležitá otázka. Děkuji, kolega van Nistelrooy. Kelly. goed dat u hier bent. Ano. Vítejte mezi námi, paní komisařko. Zdá se mi úplně skvělé, že jste přišla sem mezi nás, protože vidím, že také vyjadřujete názor eh, různých komisařů. Výbor ITRE hodně napomohl v té počáteční fázi. My bychom chtěli, aby EIT měl přidanou hodnotu a my také přinášíme své parlamentní argumenty ve prospěch toho. Samozřejmě KICS mají smysl. Pan Cukalas řekl, že je pravda, že máme tuto znalostní dálnici, kde dochází k velkým zácpám, je tam velký provoz Rozvoj znamená, že existují určité znalostní póly a my bychom se tam měli uplatnit. My dnes máme jistou nezávislost a chceme, aby naše činnost byla respektována. Ale na druhou stranu, celá tato škála evropských instrumentů ze sedmého rámcového programu, ze společných technologických iniciativ, Máme tedy hodně těchto technologií a občas my zdvojujeme své úsilí, to je náš eh, slabý bod. Měli bychom společně pracovat na těchto znalostech a nespůsobovat, aby se to překrývalo, aby se přikrývala činnost KIX s dalšími činnostmi, které souvisí s inovací. Thank you, Commissioner, for being here. And it's, uh, uh what a... Děkuji, paní komisařko, že jste přišla mezi nás. To je náhoda, že jste přišla právě tehdy, když jsme hovořili o Evropské unii a o inovacích. Proto si dovolím položit vám následující otázku. Podle vás, jakým způsobem souvisí EIT s těmi dalšími výzvami, které jsme určili v oblasti inovací? My jsme právě hovořili v předchozí zprávě o těchto výzvách a zjistili jsme, že jsou tři. Tato partnerství soukromého a veřejného sektoru to bude také představovat výzvu, protože zde bude, budou soutěžit o financování. Vy jste hovořila o důležitých tématech, ale nenazvala jste to společenskými či sociálními výzvami. Technologie by měla dodávat znalosti, to je součást EIT, ale na druhou stranu zde máme i celosvětové výzvy. Jakým způsobem, způsobem budou zapracovány KICS do EAP? Jakým způsobem se objeví EIT ve víceletém programu, tedy osmém programu pro výzkum a vývoj protože samozřejmě inovace je něco, co nemůžeme naplánovat dopředu. Čím více jsme flexibilní, tak tím více můžeme v určitých oblastech zrychlit a vylepšit určité věci. Nicméně EIT zatím neukázal, že je příliš flexibilní. Bylo velmi těžké prosadit tuto novou myšlenku tak, aby se vš- to soukolí dalo do pohybu a je jasné podle zákonu zemské přitažlivosti také, že ten první eh, impuls je ten nejsložitější, ale poté už se vše začne hýbat. Poté, co již začala tedy působit ta síla té eh, inerce, tak jakým způsobem to bude pokračovat dále? Děkuji. Chvále lepa, gospa komisárka, <clears throat> za vašo představu. Děkuji, paní komisařko. Děkuji za váš úvod. Já jsem byla stínovou zpravodajkou k danému tématu za EPP a e, já bych si byla bývala přála, aby tento institut skutečně začal žít a přinesl také výsledky. Vy jste se zmínila o tom, že až do prosince mají být předloženy první strategické rámce. A chci se zeptat, zda máte již určitou specifickou představu eh, také v souvislosti se strategií 2020 a činnost všech KIC v rámci EIT. Ráda bych také věděla, jak jakou strategickou vizi máte do roku 2050. Dále jste také řekla, že chcete předložit návrh změny zákona o EIT. Jak to má vypadat a co již bylo změněno? Třetí otázka v rámci EIT. Existuje na 16 středisek a já bych ráda věděla něco víc o rozdělení těchto eh, stanovišť v Evropě. Jak vypadá institucionální situace? Jsou univerzity začleněny do práce EIT? A jak mohou přispět? Jak je všechno rozděleno? Další otázka. Zmiňovalo se také eh, určité označení EIT, eh, e tedy tak taková známka, která by mohla být dobrovolně používána eh, pro označení úrovně vzdělávání. Děkuji. Děkuji vám moc krát a ještě si dovolím doplnit jednu otázku. Já se domnívám, že e IT je eh, jedním z nej nejnapínavějším projektem, který eh, byl předložen. Vy jste hovořila o organizačním vývoji, ale máte také představu o finanční stránce dalšího rozvoje. Samozřejmě neočekávám přesná čísla, ale eh, máte do budoucnosti potřebu eh, mít větší finanční objem. My se v budoucnosti také budeme zabývat určitými budoucími prioritami eh, a proto se na to eh, ptám. Paní Cavalio, prosím. Thank you very much, chairman. Eh, děkuji, pane předsedo. A děkuji, paní komisařko, za to, že jste přišla mezi nás. Já mám důležitou schůzi o rozpočtu střednědobé lhůtě sedmého rámcového programu a jsem zpravodajkou, takže tam nemůžu chybět, ale ráda bych velmi stručně něco zmínila. Chci poblahopřát paní komisařce Vasiliu a komisi jako celku za ty první kroky, které učinilo EIT. Je to velmi zajímavý eh, projekt. Je to zatím první fáze, všechno jde dobře, ale tato fáze je kritická. Protože nyní se teprve uvidí, jestli EIT poroste a konsoliduje se nebo naopak. Zde v parlamentu máme celou řadu důležitých otázek, to je budoucí rozpočet, strategie o rámcovém programu a v souvislost s EIT a FIP. A parlament i tento výbor si myslí, že je velmi důležité, abychom také my přispěli ke konsolidaci EIT. Komise nám navrhla, abychom vytvořili skupinu přátel pro EIT. My jsme eh, měli eh, Tedy jsme to zohlednili, my jsme e, vytvořili takovou skupinu a já mám tu čest, že mu předsedám. Je to otevřená skupina, diskuzní skupina, tak, abychom tam mohli nalézt různá řešení pro budoucnost, zvláště z hlediska financování. Já jsem velmi spokojená s tím, že ve zprávě o budoucím rozpočtu od našeho kolegy Garriga Pojery, tak tam je jasný odkaz na to, že musí být dobře financován EIT v budoucím období po roce 2013, takže tento výbor ITRE a zbytek parlamentu, tak jsme zde, abychom napomohli, aby EIT fungovalo a aby přispělo k inovacím a ke konkurenceschopnosti v Evropě. Můžete s námi počítat. Děkujeme. So, das waren... Mm, takže celá řada otázek eh, byla předložena a nyní má paní komisařka možnost eh, zodpovědět eh, na tyto návrhy. Děkuji. Nejdříve bych eh, chtěla poděkovat eh, paní Cavallo, protože ona souhlasila s převzetím eh, předsednické funkce ve skupině přátel EIT. Samozřejmě, že všichni ostatní zájemci se mohou také připojit. Pokud chcete něco vědět o EIT, tak se prosím zúčastněte. Pomoci růst tak eh, se zapojte. Minulý týden jsme měli zasedání a příští bude koncem května na tomto zasedání také ráda eh, uvítám eh, jednatele eh, těch tří KIC, abychom mohli otevřeně diskutovat o současném stavu a nasměrování ve vývoji EIT. E je důležité komunikovat s těmi, kteří také KIC povedou. Takže vám z sdělím, kdy to bude přesně. Samozřejmě, že musíme rozlišovat mezi jednotlivými paralelními iniciativami, které právě probíhají. Existuje také další EIT a poprvé vlastně jsme za zapojili do tohoto partnerství i vyšší vzdělání. Takže je velmi důležité dosáhnout cílů strategie 2020 jít právě touto cestou. Vzdělání, to je jádro celé strategie. Proto, abychom mohli dosáhnout těchto cílů, musíme podpořit také střediska excelence. A souhlasím s kolegou Sukalou. Samozřejmě, že v Evropě máme určité opoždění, dost velké opoždění v inovaci a výzkumu, ale přesně to je důvod, proč podporujeme tento bod. Když nyní vyzýváme vlády, aby eh, prováděly určité úspory na národní úrovni, eh, tak jsme také řekli, že mají více investovat do inovace, do výzkumu a do vzdělání. Vzdělání to se projevuje samozřejmě na všech eh, úrovních, na všech eh, stropech, eh, ale v rámci EID jde především o vyšší vzdělání a vysoké školy. Já bych chtěla přitom se odlišit od toho, co říkala paní Merký ohledně společenských výzev. Zde bych chtěla říci, že ona 3 KIC se snaží řešit právě tyto výzvy. Energetika, také v souvislosti s havárií v Japonsku, je otázka veliké společenské výzvy, potom klimatické změny a také zde máme KIC jako důležitý nástroj pro vzdělání. Dále KIC pro IKT má pomoci k tomu, aby členské státy byly podníceny, aby převzali tento sektor do svých plánů. Leco již bylo učiněno ale v tom vzdělávacím systému musíme také leco změnit. Co se týče budoucnosti, EIT na úrovni správní rady je nutné se zamyslet nad dalšími KIC a jejich umístění. To samozřejmě převezmeme do inovační agendy, která bude předložena výboru eh, začátkem června, nebo lépe řečeno, tedy bude to předloženo komisi a komise se pak eh, musí podívat eh, na počet realizací těchto návrhů a také na to, zda to odpovídá společenským potřebám. Právě o to jde v této oblasti. Když pak tuto strategii předložíme parlamentu a radě, tak eh, poprosíme o jejich účast na debatě. Budou provedena veřejná slyšení od dubna do června a bylo by velmi potěšující, kdybyste se i vy vyjádřili k té budoucnosti eh, v této oblasti a k tomu, co bychom měli ještě udělat dále. Já si myslím, že budoucí KIC by neměla být eh, příliš rozšiřována, čili nebylo by vhodné založit dalších deset. Já radši půjdu ku předu pomaleji, ale trvale. Tedy chci pracovat na stabilním základu. E, ano, jistě další kajice potřebujeme, ale nemělo by jich být příliš mnoho. Pouze tak je možné dosáhnout e, těch vynikajících výsledků, e, které očekáváme a chceme. Potom změny, které navrhnu. To závisí na hodnocení, které právě probíhá my jsme vyzvali experty, aby hodnotili rozvoj eh, těchto středisek, aby zhodnotili potíže, se kterými se setkávají. A to tak, abychom mohli provést další změny, aby bylo možné kajíce také dále rozvíjet v budoucnosti. Dále mám před sebou tři dokumenty, které poskytují základní informace o třech KICS. To znamená jejich umístění a jsou tam instituty, které spolupracují s EIT. Nechám vám je tady, pane předsedo, a můžete udělat kopii pro členy tohoto výboru. Takže ve všech těch regionech kde je to spolu umístění, tak tam se spolupracuje s eh, určitou univerzitou v té oblasti nebo s výzkumným střediskem, tedy s výzkumným polem v té oblasti. My tedy musíme uzavřít tento eh, slavný znalostní trojuhelník v každém místě, kde je tedy Kix místě na celkem, je těchto umístění 16 v Evropě. A jak jste dobře řekla, je dobrovolné to označení EIT, ale mnohé univerzity si již vytvořily svoje označení. A v tomto pololetí, například když e, budou zahájeny nové mástry, tak e, mno, na mnoha místech se bude užívat označení EIT, takže vše se ubírá správným směrem. Potřebovali jsme 10 měsíců, než byla podepsána dohoda a než byla udělena první stipendia, ale každý začátek je obtížný. Zvláště, když stojíme před takto inovační věcí. Je to skutečně inovační ehm, partnerství s výhledem do budoucna. A já si myslím, že způsob, jakým pracujeme, je velmi dobrá a proto já od budoucna očekávám jenom ten, to nejlepší. Takže myslím, že už jsem nic nezapomněla, jen, jen snad to financování tam zbývá. Takže já zopakuji to, co jsem již řekla. My pouze nabízíme 25 toho potřebného financování, ale to je ten základní kapitál. Je tam proto aby rostl a aby přitahoval také financování z jiných zdrojů. A proto ve vnitřním řádu EIT, tak tam je odstavec, který se také zabývá růstem nadace EIT. Jediným smyslem této nadace je Eh, přitáhnout nebo získat peníze z veřejných i ze soukromých fondů. A pokud jde o budoucnost, já nevím, jaké bude budoucí financování, dokud tedy nebude jasno v tom, do jakých odvětví se budeme rozšiřovat a kolik kex budeme mít. Děkuji. Děkuji paní komisářko, za vaši návštěvu a za mnohé informace. Děkuji vám také za rozsáhlé odpovědi. Chtěl bych výboru připomenout, že 25. května toto téma budeme mít zase na pořadu jednání a budou zde tři zástupci z o něch je tří KIK. E, to znamená, že pak se budeme moci e, dozvědět ještě více. Tento proces bude pokračovat. Děkuji všem, všichni jsou nadšeni tím, co e, bylo uděláno, ale paní komisařka má ještě dodatek. I,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 Chair. Um, <clears throat> Marita Ulskov is a... Uh, Děkuji, pane předsedo. Tak eh, můj kolega je stínový zpravodaj a nemohl zde být s námi. Eh, poprosila mě, abych jménem skupiny eh, představila tuto zprávu, takže já bych ráda poděkovala panu Bytykoforovi za tuto skvělou zprávu. Jsou tam dobré návrhy, jako například zlepšit e, účinnost o 3 HDP, ekoleasing například. To jsou velmi zajímavé koncepce, které bychom ještě měli dále e, proskoumávat. Také souhlasíme s panem Bytykoferem v tom, že Evropská komise by měla e, také více přihlížet k trhům, protože komise zatím tak nečinila. Pokud jde o surovinu, tak surovinu musíme oddělovat od řízení rizika na trhu se surovinami. A tato krize nás nesmí oddalovat od té základní myšlenky. Jako skupina tak si myslíme, že je velmi důležité, aby suroviny se snoubily také s eh, rozvojem méně rozvitých zemí. Takže bychom měli pracovat na tom, aby toto vše šlo ruku v ruce s politikami eh, pro eh, rozvojovou pomoc. Také se musí dbát na to, aby těžba v rozvojových zemích byla založena na rovnocených dohodách, které budou přínosné pro všechny, protože iniciativa surovinová nemůže přispívat ke korupci, špatnému řízení nebo novým formám kolonizace. Z našeho pohledu a zvláště z pohledu Marity, která pochází ze severu Švédska, kde těžební průmysl je velmi důležitý a neustále se rozvíjí, tak my jsme zde chtěli odrazit ten nový potenciál našich vlastních těžebních zdrojů, takže bychom měli využívat naše vlastní surovinové zdroje a to by se zde mohlo ještě více zmínit, takže my předložíme pozměňovací návrh v tomto smyslu. Jsem také ráda, že pan Koffer ve své zprávě přikládá velký význam účinnosti zdrojů, recyklování a politiky, politice nahrazování, takže my jsme rádi za tento obsah a souhlasíme s ním. Já si taky myslím, že sever Evropy má velký potenciál, pokud budeme více trvat na účinnosti a na udržitelném využívání surovin. Parlament by měl být více protagonistou v těchto tématech. Budeme se snažit to ještě napravit. Nedivte se, že jsme předložili mnoho pozměňovacích zpráv, ale také jsme nechtěli příliš tu zprávu rozředit. Pane předsedající, Mám tady ještě celou řadu přihlášek do debaty a prosím všechny, abyste mysleli na málo času. Kolega Benson je následující řečník. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodaji za velmi dobrou zprávu. Myslím si, že je velmi důležité přistupovat k tomuto tématu strategicky. Měl bych několik komentářů k rozhodujícím surovinám, jako jsou vzácné půdy. Víme to a čteme to také ve zprávě, že Čína až 79 těchto půd zakrývá a tak si děláme skutečně eh, mnoho starostí v souvislosti s podniky v Evropě. Jde-li tedy o tyto půdy, tak eh, také zajistíme, že ve zprávě se hovoří o diplomacii v oblasti energetiky v Číně, v Latinské Americe a jinde. Jde-li však o vzácné suroviny nebo půdy, tak existují i velká skladiště, která by bylo možné využít třeba v Grónsku. I eh, Grónsko sice není členem EU, ale patří jaksi do našeho dvorečku. Takže lokální vlády by se měly vyvíjet eh, ve smyslu partnerství i těchto nezávislých vlád. Eh, to znamená, že vzdělání zdroje by měly být eh, zapojeny. V tomto dokumentu jste se však soustředil jenom na jednu věc a to je vzdělávání. Přitom Grónsko je velmi dobře spolupracující zemí, především spolupracuje s Dánskem a e, také existuje diamantová smlouva, která může mít pozitivní dopad na Grónsko. V roce 2006 padlo rozhodnutí e, rady, e, které je nyní přeskoumáváno dlouhodobě a myslím si, že by bylo vhodné, aby tato strategická oblast vzácných surovin byla začleněna do této revize i na úrovni komise. Víme, že Čína s Grónskem rovněž vyjednává. Čína eh, expanduje skutečně velmi silně a víme, eh, co již přikoupila, jaký má přístup eh, v Africe a na jiných světadílech, takže Evropská unie by měla udělat ještě lecos. Paní Merkýs, prosím ještě jednou. Děkuji vám.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 Kolega, kolega Vidal Quadras. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poblahopřát panu Butikoferovi za tuto dobrou zprávu a mám několik stručných připomínek. Jsou založeny na třech pilířích zprávy. Za prvé udržitelné dodávky surovin na mezinárodní úrovni. Je důležité, aby Evropská unie koordinovala tyto dodávky surovin a co nejlépe využívala stávajících struktur, jako je například VTO nebo bilaterální dialogy. Měla by také plně dodržovat svoji zodpovědnost za udržitelný rozvoj v partnerských zemích. Za druhé, tak to je udržitelné dodávání surovin do Evropské nebo uvnitř Evropské unie. Já zde vidím záležitosti, které spolu souvisí. Za prvé, je důležité také dodržovat subsidiaritu na evropské úrovni. Měli bychom poskytnout řešení, které by spočívalo v koordinaci. Jako by mohl být například eh, každoroční katalog surovin na evropské úrovni. Měli bychom také podpořit myšlenku jednotné přepážky, což by mohl být způsob vyřešení stávajících problémů. A v tomto smyslu já vítám návrh zpravodaje, aby byla vytvořena Evropská geologická služba či agentura ale nic se zde neříká, nic o těch dlouhých lhůtách, které eh, jsou proto, aby byla zahájena těžba a je to také spojeno s administrativní zátěží a to také souvisí s ochranou životního prostředí a to mě již vede eh, k třetímu pilíři. V předchozí diskusi mnoho kolegů uvedlo, že v některých zemích, které mají potenciál těžby surovin, tak tam existují velké velké rozlehlé chráněné oblasti, například ve Španělsku. Zhruba 30 území Španělska je chráněno v Natura 2000 a bylo by dobré se podívat na to, jestli je nějakým způsobem možné usnadnit ty administrativní postupy, ale samozřejmě dodržovat přitom ty environmentální normy, ale tak, abychom tedy mohli těžit udržitelným způsobem. To je to, co všichni chtěme. chceme. Mohlo by existovat určité označení a to je možnost, na kterou bychom se tedy mohli hlouběji podívat. Dále, účinná recyklace. V zemích, jako je ta moje, nakládání s odpady tak to je jednoduché, dává se všechno na skládku. Takže já si myslím, že z hlediska životního prostředí jsou návrhy zpravodaje zajímavé. Možná, že ten cíl 3% HDP ročně je příliš ambiciozní, ale touto cestou bychom mohli jít, mohli bychom to proskoumat a mohli bychom vytvořit společnou metodologii pro měření účinnosti zdrojů. Děkuji. Kolega Rybich, ano, i já bych chtěl poděkovat eh, za pravodaji. Domnívám se, že tato zpráva obsahuje eh, některé základní body, které jsou důležité. A sice finanční trhy a fyzické trhy musí být eh, vždy zkoumány odděleně. Surovinové trhy mají svůj vlastní vývoj. Otázkou však je, nakolik jsou transparentní a jak je možné zajistit to, aby zásobování dlouhodobé nebylo ohroženo určitými spekulacemi. Roční zpráva je s právným řešením pro spolupráci a pro využití společných expertních vědomostí. Evropská komise by mohla převzít koordinaci. Samozřejmě synergie při využívání odpadů a sekundárních surovin je je rovněž jasnou záležitostí. Vracím se k kolegyni Merkýz. Vracíme se tak k inovativní Evropě, vytvářet pracovní příležitosti, investovat do Evropy. Chceme, aby se Evropa dále rozvíjela a samozřejmě, že Natura 2000 je také důležitá. Vítám to, co zpravodaj dal do středu eh, veškeré pozornosti. Je nutné postupovat společně, hledat rozumná řešení, tak, aby bylo skutečně možné eh, soužít v těchto dvou oblastech. Další systémy pro recyklaci, to je dobrý návrh, tedy tyto dále modernizovat. Evropský také inovační partnerství. Zde bychom možná měli také navrhnout, aby eh, toto bylo eh, tématem samostatného klastru v osmém rámcovém programu. Dále kooperační spolupráce s Čínou, Afrikou a dalšími oblastmi světa eh, je věc, kterou bychom měli promýšlet v rámci VTO, tak aby bilaterální obchody byly notifikovány na úrovni VTO VTO, tak aby koordinace prostřednictvím VTO byla eh, umožněna. Bilaterální dohody by rovněž měly Eh, zahrnout eh, tyto eh, záležitosti. Problematické se mi však zdá být to, co je navrženo ohledně nedostatku surovin. Je řečeno, že to je průmyslové téma, ale my vidíme bezprostřední dopad také na oblast zaměstnanosti. A proto je dostatečné zásobování a konkurenceschopnost průmyslu ještě důležitější důležitější. Článek 7. Eh, cíl efektivity zdrojů. Otázkou však je, jaké další podněty můžeme očekávat na evropské úrovni, tak, aby byl vytvořen základ pro dosažení těchto cílů, tedy pro měření výsledků. Je nutné však vyvinout příslušnou metodologii a komise se jistě bude snažit tyto podmínky splnit co nejdříve, aby bylo možné měřit efektivitu. Debata o daních musí být otázkou ještě diskutovanou. Eh, především nesmíme narušit zásobování s surovinami tím, že by se suroviny dále zdaňovaly, protože tím by se zase zatížili koneční uživatelé. A to se týká nejenom evropské oblasti, ale také dalších oblastí světa. My samozřejmě chceme navýšit kupní sílu všech občanů, ale také schopnost investovat v podnicích a mít dostatečný vlastní kapitál. Takže prozor v daňových otázkách nesmí dojít ke zatížení, nýbrž ke snížení této zátěže. Za komisi ještě vyzývám pana Koziga, který se k tomu chce vyjádřit, prosím. pane předsedající budu stručný. Chtěl bych poděkovat zpravodaji a výboru za podporu strategie komise. Jsou zde tři body, to je přístup k surovinám mimo EU, v rámci EU a efektivita ve využití eh, a recyklaci, samozřejmě nahrazování také bylo zmíněno. Mám tři poznámky. Za prvé, výzva k partnerství pro inovaci Toto bereme v úvahu, určitá příprava již probíhá, rozhodnutí v komisi však ještě nepadlo, eh, ale pracuje se na tom. Dále přístup k surovinám v rámci EU. Jak již bylo řečeno, mnohé kompetence eh, spadají na členské státy, kde eh, záleží vždy na úrovni daného členského státu. My se však snažíme podpořit co nejvíce členské státy, aby aplikovaly osvědčené postupy. Hodně však závisí také na jejich eh, dobré vůli jít eh, tímto směrem a tedy zjednodušovat eh, třeba procedury bez legislativních změn. Poslední bon, bod k Africe. Samozřejmě, že myslíme na řešení win-win. V první samlouvě s Evropskou unii jsou eh, ty kooperační směry nasměrovány tedy na investice, na eh, takové postupy, které nejsou neokolonialistické. Děkuji. Děkuji ještě jednou zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já bych jen krátce chtěl zareagovat na některé body, které zde byly představeny. Dovolte však, abych nejdříve poděkoval všem kolegům za jejich podněty, komentáře i kritické poznámky. Já se domnívám, že celkově máme určitý základ, který nám umožní se dohodnout. To, co jste řekl vy, pane, pana Jotové, ohledně závislosti na Číně, tím si nejsem jist. Já znám takové prognózy, které naznačují, že Čína za deset let se stane dovozcem vzácných hornin v souvislosti se jejich větší spotřebou v Číně. Takže se domnívám, že by bylo vhodné se nespoléhat příliš na to, že Čína dlouhodobě bude krýt naši potřebu. My jsme se píš eh, v tom směru, že se musíme orientovat i na jiné zdroje. Co se týče starých skládek, o kterých se hovořilo, vím, že průmysl v této oblasti je již aktivně zapojen a hledá třeba ve starých skládkách, kde 3 až 4 materiálu představují kovy a jiné materiály, které by bylo možné recyklovat. E, jsou však také metalurgické skládky s větším podílem kovů e, v odpadech, takže to by se vyplatilo jistě více. Ohledně zásobování surovinami, to je systematické lidský problém, o kterém hovořil pan Šimanský. Myslím si, že tu bezpečnost zásobování můžeme mít jenom, když vyvineme různé strategie pro poptávku i eh, eh, dodávku cíl eh, Japonska je snížit o třetinu požadavek vzácných hornin. Nevidí žádnou možnost eh, pokrýt eh, potřebu jiným způsobem mimo Japonsko. Takže eh, zde se domnívám, že potřebujeme skutečně dobrou rovnováhu mezi těmito stroky i dodávky. Zohlednit to, co řekl pan Gierek ve svých poznámkách, je velmi zajímavé, protože ještě jednou je zde kladena otázka výhod recyklací. Je možné se na tuto otázku podívat no novým způsobem a my bychom měli rovněž toto zdůraznit. Pan Benson hovořil velmi intenzivně o Grónsku, což souvisí s arktickým oblastí, Barencovým mořem. Hovořím o tom v odstavci 20 své zprávy a domnívám se, že skutečně tady bychom měli být velmi aktivní. Myslím si, že Momentálně je nutné dát také pozor na to, co dělají australské subjekty. I ty v Grónsku již se zabývají těmito otázkami. Takže sdílím váš postoj. Neměli bychom dále čekat a stát opodál. Samozřejmě, že s tím jsou určité problémy. Reuse a recycling. To byla otázka kolegyně Merkýs. Já se domnívám, že když se na to podíváme systematicky, tak reuse Eh, je určitý podbod recycling, eh, ale prakticky vzato by bylo asi rozumnější to uvést výslovně, eh, protože někteří lidé by tomu možná nerozuměli dostatečně. Nevyužívání krajiny proto se domnívám, že bychom na evropské úrovni asi nezvládli. Spíš eh, bych eh, apeloval na zásadu subsidiarity, jak řekl pan Vidal Quadras. Myslím si, že musíme být velmi obezřetní, neměli bychom evropskou úroveň zatěžovat příliš mnoho těmi problémy, které mohou vyřešit regiony a členské státy samotné. To je, myslím, také spojeno s eh, otázkou eh, toho, zda ve Španělsku je příliš mnoho oblastí eh, v programu Natura 2000. To není tedy otázka evropského rozhodování, nýbrž otázka španělské politiky. Na závěr ještě, pane Rübigu, k otázce zdanění zdrojů Možná, že Někoho překvapilo to, že eh, nenavrhuji žádné eh, obecné zdanění zdrojů. Nedělám to ze zcela jasných eh, důvodů a na základě koncepčních úvah. Jsem však toho názoru, že otázka daní by měla být promýšlená. Strategicky s vámi souhlasím Neměli bychom zde začít debatovat o navýšení evropských daní, tomu by pak nikdo nerozuměl. Ale pokud vůbec máme hovořit o daních, teoreticky nebo pak prakticky, pak je nutné také říci, kde jinde bychom zase mohli daně snížit. Takže děkuji, to byly nejdůležitější poznámky a také kontroverzní body. Myslím si však, že budeme moci se přiblížit v našich stanoviscích. Ano. Tím jsme ukončili tuto debatu. Připomínám ještě, že další poznámky můžete předkládat a to do 12. dubna. Do té doby můžete stovky návrhů předložit. No, uvidíme, jestli jich bude 500 nebo 1000 těch pozměňovacích návrhů. A já bych chtěl, abyste předložili hodně návrhů na změnu, aby kolega Beautykofer eh, mohl pracovat velmi intenzivně a nemusel se zabývat německou interní politikou. Milí kolego, pokud ne eh, přestanete hovořit, předložím návrhů hodně. Jak říkám, 12. čtvrtý, dále 13. 14. čtvrtý se ještě setkáme. Děkuji a nashledanou.